Soud může eh, také odmítnout žádost o sekundární řízení z hlediska lokálních věřitelů. Dále toto nařízení požaduje na členských státech, aby stanovili, jaká přeshraniční řízení zde mají probíhat. Dále se v tomto návrhu eh, objevuje také snaha propojit jednotlivé rejstříky insolvence. Uvažuje se o standardním formuláři z hlediska prohlášení v těchto řízeních. Dále se počítá s koordinací v oblasti insolventnosti v případě různých eh, členů stejné skupiny a soudy v těchto případech budou povinny spolupracovat. Na radě ministrů pro spravedlnost v červnu 2013 jsme měli první diskusy o zaměření. A v tomto smyslu jsme přijali několik eh, směrů, tak abychom zmapovali budoucí práci, která nás čeká. Tato práce se bude zaměřovat na oblast působení před krachem jednotlivých podniků. Týká se to snahy zlepšit situaci právnických a fyzických osob. Za druhé, eh, jsme se zabývali na této radě také zahájením eh, insolvenčního řízení. Eh, hovořilo se o možnostech vypracovat mezinárodní řízení a také mezinárodní jurisdikci. Dále se hovořilo o vytvoření mezinárodního rejstříku insolvenčních podniků, který by mapoval insolvenci všech členských států. A dále eh, se uvažuje o eh, možnostech přístupu v rámci portálu e-justice. To vše by mělo zlepšit spolupráci členských států tak aby mohli ošetřit tyto případy insolvence. Také ceřiných společností, pokud patří k skupině podniků. A dále zde byla snaha co nejrychleji dojednat tyto rámce. Řecké předsednictví eh, věnuje velký význam těmto záměrům a domnívá se, že by bylo dobré eh, poevropštit toto insolvenční řízení, tak aby bylo možné zachránit podniky, které jsou v potížích a dát jim jakousi druhou šanci. Zvláštní pozornost bude věnována práci ohledně změny nařízení insolventnosti, kde jsme se dostali už do konečného vyjednávání. Snažíme se také vytvořit společné evropské právo prodeje. Řecké předsednictví si je vědomo významu tohoto eh, prodejního práva v evropských podmínkách. Snažíme se zharmonizovat velkou část civilního občanského práva. Jde o to, aby trh fungoval efektivněji a aby docházelo k lepšímu oběhu zboží. V tomto návrhu se navrhuje vytvořit společné evropské prodejní právo, zharmonizovat vnitrostátní práva a také smluvní právo členských států, tak aby se vypracoval určitý eh, společný rámec a jakýsi sekundární eh, smluvní rámec, který by byl eh, podobný v Evropské unii a který by existoval vedle již existujícího smluvního práva. Společné evropské právo by bylo použitelné na všechny přeshraniční smlouvy a dohody. My víme, že v rámci rady a v rámci parlamentu vznikly různé reakce na tento návrh Rada přijala návrh zprávy, kde je požadavek, aby se změnilo mnoho článků, ale aby se také omezilo pole působnosti prodeje na dálku. Velmi netrpělivě očekáváme jednání a také hlasování na plenárce v únoru. Řecké předsednictví si je vědomo potíží, které se objevily při přípravě tohoto právního nástroje. A Budeme se snažit postupovat velice vstřícně a sledovat vyjednávání ohledně těchto textů. Děkuji za vaši pozornost. Srdečné díky, pane ministře. Myslím si, že se jedná o zásadně důležité body, o kterých jste se eh, vyjádřil. Máme tady určitý malý handicap, že sice řecké předsednictví probíhá ten první půl rok, což je spíše výhoda, ale z důvodu parlamentních voleb budeme muset minimálně na dva měsíce zastavit naši práci a e, tudíž e, je to škoda pro naše společné práce s předsednictvím, nicméně tak to je. Pokusíme se samozřejmě dospět k těm nejlepším možným výsledkům. Soustředíme se na tyto zásadní body, protože jsou to opravdu důležité otázky. Takže já bych zahájil diskusi. Nejdříve bude hovořit paní Lichtenberg, prosím. Srdečné díky, pane ministře, za vaši přítomnost. Já položím otázku a bohužel si nemohu vyslechnout odpověď, protože mám paralelní zasedání jiného výboru, kde musím také vystoupit k jednomu bodu na programu. Ale v každém případě mm, mi kolegové pak sdělí, jak jste zareagoval. Chtěla bych se zmínit tedy ještě o jedné otázce, kterou bychom mohli už vyřešit. Jedná se o vstup osmi zemí k hářské úmluvě o zneužívání dětí. Na jedné straně máme komisi a parlament, na druhé straně máme radu. A zde existují rozpory ohledně kompetentnosti a souvisí to také s tím, že toto řízení sice již bylo zahájeno, ale teď se dostalo do jakési slepé uličky, protože rada nepovolila, aby tato otázka byla řešena parlamentem, což má za následek, že těch osm zemí, mimo jiné také Rusko a severoafrické státy, jako například Maroko, kde už si velmi dlouhou dobu přejeme, aby tyto státy přistoupily eh, k této úmluvě, protože by to mohlo přispět k řešení mnoha případů, tak tato situace způsobila, že eh, tyto státy byly zablokovány v tomto přístupu a je nutné se dostat z této situace, je nutné najít řešení. My už nemůžeme jít zpátky, a mm, rada zatím nedala souhlas s tím, abychom na tom dále pracovali. Tato institucionální otázka by tedy nemohla být vyřešena v dohledné době na té teoretické úrovni. Takže my musíme najít nějaké řešení ve prospěch občanů. A proto apeluji na vás ve vašem předsednictví, abyste se postaral o to, aby tento postup mohl pokračovat. Jedná se o blaho rodičů a dětí. Eh, už tak jako tak se ocitají v obtížné situaci, dochází k separaci, oddělování rodičů. A nebylo by dobré, kdyby se tato situace ještě zhoršila tím, že by vznikla šedá právní zóna. Evropa se snažila být eh, vstříc těmto osmi státům, byla zde snaha o schodu. Eh, v každém případě nejde o to, aby se odebírala kompetence jiným, ale myslím, že by bylo dobré, kdybyste se mohl za to zasadit a něco učinit. Kolega Zjevko. Děkuji bardzo, pane eh, Děkuji vám, pane předsedo pane ministře. Děkuji vám za přesné informace, trefné informace, aspoň pro mě tedy, eh, zejména to, když eh, jste řekl, že eh, vaše předsednictví nemá v úmyslu tady sestavovat dlouhé seznamy zpráv, které bude třeba udělat. K těm otázkám právního řekněme, <laughs> zařízení právního nástroje eh, růstu, čili společného trhu fungování hospodářství. A zejména eh, pokud se týče deregulace eh, unijního práva v souvislosti s prodejem, případně úpadkového práva. Zajímalo mě, jestli zejména nebo alespoň v těch základních aspektech, eh, tato témata budou eh, uzavřena eh, ještě před koncem tohoto mandátu. Protože to není jenom problém řeckého, řeckého předsednictví, to se přelije do příštího předsednictví. Rada taky bude nějakou dobu nefunkční, neboť bude třeba zvolit nového předsedu rady. A my musíme budovat eh, vztahy B2B, B2C, poněvadž o to nám jde. To je předmětem naší péče. A je třeba, aby to bylo bráno eh, v úvahu a aby to bylo zavedeno jako ochrana evropského trhu před možnou nestabilitou. A za druhé bych chtěl srdečně poděkovat za to, že již byla zahájena spolupráce na eh, změně nařízení Brusel 1. Příští týden bude trialog a já doufám, že bude první a zároveň poslední, když se nám to podaří uzavřít a budeme hotovi alespoň tedy v té míře, aby mohl alespoň eh, jedno, eh, tedy jednotný evropský patent spolu s příslušnými soudy začít fungovat. Eh, děkuji, paní kolegyně Regner. Děkuji, pane předsedo. Především přeji vašemu předsednictví mnoho úspěchů, vážený pane ministře. Eh, témata, která jste zdůraznil jako těžiště, zejména pokud se eh, týče, týče tedy obstavení kon, tak určitě Eh, nás, eh, na nás můžete spolehat, můžete spolehat na naši podporu. Pokud se insolventnosti týče, je eh, dobře, že jste toto dal, nebo dali mezi své priority. Ale chtěl bych připomenout, že je třeba nejenom lépe harmonizovat insolvenční postupy, ale to se také pro firmy, ale také se to týká eh, soukromo vlastnického práva, poněvadž tam jsou desítky tisíc lidí, kteří přicházejí o mm, své bydlení, ale to je věc pro komisi, ne pro vás. Měla bych tuto otázku. Na plénu jsme eh, hlasovali o zprávě a oslali jsme zprávu o eh, ženách v dozorčích radách souhlas byl široký a naše eh, spolu zpravodajka eh, byla paní Kraca eh, z řecké delegace. Zajímalo mě, jestli řecké předsednictví toto téma je schopno dotlačit do konce, nebo nakolik jste v úzkém kontaktu se svými rezortními kolegy, kteří mají Eh, silné námitky. A druhá otázka, eh, pokud se týče Evropského státního zastupitelství, eh, já vím podle vašeho CV, že jste profik. Je to velké významné téma, které je možná zatím v plenkách, ale tak jak to vnímám, myslím, že Rada má zjevný zájem o tom, aby bylo dosaženo pokroku. Čili eh, já bych byla ráda, kdybyste to tady eh, s určitou mírou elánu eh, taky vzali za své. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také vám přeji mnoho úspěchů ve vašem předsednictví, znám velmi dobře vaši zemi, mám mnoho empatie empatie z hlediska situace v Řecku. Během plenárního zasedání ve Štrasburku náš kolega, pan Podimata, hovořil řecky. Ano, on se naučil uh, starou řečtinu. Mně se to nepodařilo. I když by se mi to líbilo, abych mohl například uh, číst filozofické antické texty. Nicméně mám na vás otázku. Možná trochu hm, choulostivou. E, na závěr předchozího předsednictví, předchozího litevského předsednictví, řecké předsednictví začalo diskutovat se stínovými zpravodaji ohledně otázek auditu. Já dnes dopoledne jsem nehlasoval ve prospěch tohoto textu, ale my víme, jaký bude výsledek tohoto řízení. Když se podíváme na problematiku auditu, když se podíváme na dohody, které existují na úrovni rady, tak to vypadá, že se připravuje cesta směrem na únorové nebo dubnové plenární zasedání. Bylo nám řečeno, že Eh, lobby těch čtyř velkých států není spokojeno. A že by si přáli zabránit tomu, abychom schválili tyto texty. A v této souvislosti mám na vás dotaz. Ve vašem dnešním vystoupení jste nehovořil o této problematice. Dokážu si představit, že to určité opomenutí, které nemá význam, nějaký zvláštní význam, alespoň doufám. Doufám, že nebudete proti přijetí tohoto textu. Já ho příliš neocenuji a nehlasoval jsem pro tento text, ale myslím si, že by nebylo vhodné eh, jak si ustoupit lobbystům. Děkuji. Nikdo další už se nehlásí, paní Wikström taky ne, takže vracím opět slovo. Přece jenom, paní Wikström, máte slovo. Já eh, teď cítím, že pan předseda ode mě čeká, že řeknu něco chytrého, což ale se obávám, eh, že neudělám. Eh, my jsme už tady v parlamentu pracovali, zabývali jsme se ženskými právy, kolegyně Regner už to tady zmínila, a před několika roky před několika lety jsme tu měli e, rozšířený tedy zákaz e, styku pro případ, kdy muž pronásleduje e, ženu a ta se přestěhuje do další země. Mohl byste mi říci, jak je ošetřeno na evropské úrovni toto to základní právo volného pohybu, které se vztahuje na každého evropského občana? Je nějak zajištěno, aby se ženy mohly pohybovat bez strachu ze ze, ze, ze stalkerů, eh, platí ten zákaz styku, eh, ať už se žena nachází kdekoliv, tak je tady důležité eh, zdůraznit evropský zatykač pokud jde o práci s touto problematikou. Podle mého názoru jsou vaše priority velice dobré a doufám a věřím, že řecké předsednictví bude úplně stejně e, úspěšné, e, jak očekává, a že všichni e, budeme si dlouho pamatovat, že jsme Řecku velmi zadlužení. Konec konců jde o kolébku demokracie. Já teď budu pokračovat řecky. Děkuji vám mnohokrát a přeji vám mnoho úspěchu. Děkuji, pane ministře, prosím. Já vám také děkuji. Děkuji za vaše dotazy. Co se týče mm, únosů dětí, to je otázka, která tady padla. E, my jsme e, vzali na vědomí vaše připomínky, paní, a já se podívám na to, jaká řešení by tady připadala v úvahu. Já si myslím, že musíme vyčkat rozhodnutí soudu. To znamená po odvolání komise. Nevím, kdy tento judikát bude vydán. A teď problematika insolvenčního řízení. Samozřejmě, že by to bylo prospěšné pro růst, pro trhy, pro usnadnění jednotlivých transakcí. To předchozí eh, nařízení bylo používáno více než 10 let a toto minulé nařízení prokázalo eh, úspěšnost z hlediska transakcí, ale také vykázalo některé nedostatky z hlediska eh, toho druhotného eh, řízení v případě insolvenčnosti ceřiných společností a také předběžných opatření bankrotu. Proto se budeme snažit vytvořit tento přezraniční systém insolvenčnosti, který bude efektivnější a rychlejší a bude nápomocný členským státům a Evropské unii a bude podporovat růst přeshraničních podniků a tudíž podpoří ekonomický růst obecně. A teď právo návštěv žen to je otázka, kterou vidíme velmi pozitivně a vaše vystoupení je správné. Je to kompetence ministerstva vnitra. Máme také sekretariát pro eh, vyvážené zastoupení pohlaví, takže já předložím příslušnému ministrovi tuto otázku a doufám, že dostanete brzy odpověď. My se domníváme, že je důležité, aby bylo zajištěno toto právo na návštěvy. to podporuje znovu sjednocování rodin, to je velmi důležité. A nyní ekonomické kontroly. Naslouchal jsem s, s velkým zájmem vašemu vystoupení ohledně auditu, ale to je záležitost, která nespadá do mé příslušnosti, takže i to předám příslušnému ministrovi. A nyní otázka zastupitelství evropského žalobce. Já už jsem o tom hovořil na výboru LIBE před určitou dobou. Tento evropský prokurátor by měl pomáhat bojovat proti trestním činům, které postihují finanční zájmy. Podle mého názoru je to pozitivní instituce a to téma by se mělo dále vyvíjet. My víme ale, že každý členský stát má svá specifika z důvodu svých eh, ústavních ustanovení. Souvisí to s eh, nezávislostí justice a s oddělením výkonné, legislativní a soudní pravomoci. Je zde také problematika struktury tohoto státní, evropského zastupitelství. A dále otázka propojení s jednotlivými eh, státními zastupitelstvími jednotlivých členských států. I to se musí v budoucnosti definovat. Dále je důležitá hierarchie, která zde bude eh, profilována. Není možné nějakým způsobem okleštit eh, kompetence vnitrostátních orgánů členských států. Důležité je posílit spolupráci mezi národními orgány a evropskými úřady, tak abychom mohli bojovat za ochranu, za ekonomických zájmů Evropské unie. Samozřejmě, že existují významné rozdíly mezi členskými státy. Nebudu vás nyní unavovat problematikou subsidiarity a tak dále, ale musím říci, že nevylučujeme posílenou spolupráci do konce předsednictví. To je určitá úvaha, která tady existuje. A na závěr bych vám řekl, že se jedná o pozitivní iniciativu ze strany Evropské unie. A je to něco, co eh, by se mělo posunout dál. Je tady ještě něco? Pak je tady legislativní návrh ohledně účasti žen ve správních radách nadnárodních podniků. Opět, to je tedy kompetence jiného ministra. Je to záležitost, která spadá také pod ministerstvo vnitra. Nicméně je to něco, co velmi zajímá Řecko. A o této otázce budu diskutovat s panem Mikalakisem a uvidíme, jestli vám budeme moci poskytnout aktuální informace. Já mám samozřejmě na to osobní názor, ale myslím si, že by bylo korektnější, kdyby příslušný ministr vám sdělil své stanovisko. Já vám mohu říct, co si o tom myslím osobně. A to moje stanovisko je pozitivní z hlediska této iniciativy. My jsme v Řecku přijali mnoho opatření v této oblasti. Také máme mnoho opatření na ochranu žen ve prospěch vzniku útočišť pro tyto ženy v případě násilí, které je na nich pácháno. Máme mm, mnoho organizací, máme také organizaci, která nese jméno jedné řecké poslankyně, která se zabývala touto otázkou. Také se v této souvislosti hovoří o kvotách žen ve veřejnoprávních institucích na různých úrovních státní zprávy, ale také eh, na úrovni orgánů, které se zabývají ekonomickou činností. Děkuji. Paní Reiner ještě se hlásí. Ne, ne, je to v pořádku. Já jsem měla pocit, že se tady nebude hovořit právě o zastoupení žen v těch správních orgánech, takže nakonec eh, to bylo také zmíněno. Děkuji, eh, pane ministře, přejeme vám mnoho úspěchů a budeme se snažit v rámci těch měsíců, které nám ještě zbývají, eh, vás podporovat a spolupracovat. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vašemu výboru a jsme si jisti, že budeme mít dobrou spolupráci, tak jak tomu bylo v případě předchozích předsednictví u všech těch témat, která nás zajímají a těšíme se velmi optimisticky na tu spolupráci, kterou potřebujeme, protože vlastně bude krátká tato spolupráce. So, uns bleibt dann in der Tagesordnung auch nicht mehr so viel. Eh, takže teď už toho moc nemáme. Ještě tady máme paní Time Subsidiaritu a tady eh, vás odkážu jenom na to, co jste dostali. A to je stanovisko Německé spolkové rady. Má někdo něco do různého? Není tomu tak, takže příště se sejdeme 10. února 15 hodin zde v Bruselu. Končím zasedání. Děkuji vám. So.